Chers collègues, Žení kolegové, zaujměte prosím svá místa a budeme pokračovat v práci. Ještě než začneme, tak bych vám chtěla říct si, že v tomto výboru stále hovoříme o kvalifikaci mladých lidí a mohu vás tedy pouze vyzvat, abyste při vstup, na, u vstupu do sálu si vzali dotazník který vám nabízí mladá studentka, kvalifikovaná, protože studuje na Collège de l'Europe, Sophie Michel, která je mezi námi. Zdravím ji tímto, takže vás vyzývám, abyste přispěli k úspěchu jejich studií tím, že vyplníte ty dotazníky, které jsou u vchodu do sálu. Normálně bychom tedy měli se vrátit k debatě o zprávě pana Alexandra Čerkase, Nevidím zde však dva hlavní protagonisty, kterým bych měla dát slovo, tedy paní Lambert a paní Blankevičute. Navrhuji tedy, abychom se nejprve věnovali zprávě paní Edith Bauer, to znamená, abychom diskutovali o pozměňovacích návrzích, které vzhledem k významnému počtu a málo, malému počtu kompromisních návrhů, tak by ta diskuse měla jít poměrně rychle, no ale někdy se dočkáme překvapení v diskusi, takže paní Bauer, dávám vám slovo, abyste prezentovala kompromisní návrhy. Jsou dva tedy, které jste zpracovala na základě 113 pozměňovacích návrhů. Máte slovo. Köszönöm szépen, elnök asszony, valóban az a helyzet, hogy... Děkuji, paní předsedkyně. Je pravda, že máme se nám skutečně nepodařilo nalézt eh, větší počet kompromisních návrhů, které by byly skutečně dobré. V podstatě existují tedy dva kompromisy a otázky, kde musíme počkat až do konce, až do konečného hlasování, abychom viděli, zda se nám tedy podaří nalézt eh, nějaké odpovídající řešení. Na začátku hlasovacího seznamu jsou čtyři nebo pět otázek, kde se nám nepodařilo dojít ke kompromisu. Nemůžeme skutečně říci, že ty dva pozměňovací návrhy budou akceptovány a ty dva další ne. Takže skutečně jsou některé otázky, kde jež se nepodařilo zpracovat kompromisní návrhy a řešení. Na, záv- na konci seznamu pozměňovacích návrhů jsme se zmínili o určité otázce, kde se nám také bohužel nepodařilo najít eh, vhodné eh, řešení, tak abychom došli ke kompromisu. Je to číslo 108, 109, 103, 110, 112 a 113. Pokud se týká těchto pozměňovacích návrhů, tak eh, skutečně jsou tam určité specifické vlastnosti těch pozměňovacích návrhů. Nemůžeme tu zprávu číst bez toho, abychom zohlednili nařízení 561. Je tam skutečně velmi těsné pojítko mezi naší směrnicí 2002-15 a tím nařízením 561-2006. Někde eh, došlo skutečně k pokusům převést do naší směrnice v podstatě přesně text toho nařízení 561. Ale pokud se týká oblasti kontroly, tak se nám nepodařilo najít schodná řešení. Proč? Je k tomu více důvodů. Jednak ten důvod je ten, že pokud se týká legislativy o pracovní době, tak jsou národní předpisy, které se liší. A z tohoto důvodu nemůžeme, nebo nepodařilo se nám skutečně najít jednotné řešení pro mezinárodní kontrolu. Byly určité návrhy na změnu, které jejich cílem bylo upravit to nařízení 561, ale nemůžeme to udělat, protože existuje již národní legislativa. Druhá kategorie těch pozměňovacích návrhů, o nichž právě hovořím, tam by to mohlo být možné, pokud se týká kontroly a sankcí. Jsou tedy pozměňovací návrhy, které se snaží přebírat eh, vlastně znění nařízení 561 a uplatnit to do směrnice 2002. Ale to by předpokládalo zavedení eh, informačního systému, který by byl velmi nákladný a fungoval by na evropské úrovni. Takže toto skutečně nemohu podpořit, nemohu být pro toto řešení. Snažili jsme se také dojít ke kompromisu, to znamená v tom smyslu, že bychom zohlednili ustanovení nařízení 561. Jsou to ustanovení, která se týkají digitálního tachometru, kde se zaznamenává čas nakládky a vykládky. Zde skutečně bych mohla akceptovat určitý kompromis a takto vlastně pozměňovací návrh číslo jedna v podstatě vznikl. Když se na to podíváme z praktického hlediska, tak pokud se týká kontroly a nařízení 561, tak pozměňovací návrh číslo 2 také na toto odkazuje. Domnívám se, že je správné, abychom byli ještě přísnější, ještě striktnější v tomto ohledu. A mohla bych tedy zohlednit návrhy kolegů. Ještě jednou bych chtěla říci, že se nám nepodařilo najít kompromis, pokud se týká začlenování nebo vyloučení samostatně výdělečně činných řidičů. Nepodařilo se nám opravdu nalézt kompromis. Nemůžeme jednou akceptovat nějaký pozměňovací návrh a po druhé jej neakceptovat. Takže to je, pokud se týká přijetí nebo vyloučení. Tady se nám nepodařilo najít řešení a e, dojít ke kompromisu. Náš výbor musí učinit rozhodnutí. Ještě nám zbývá měsíc do konečného hlasování, takže možná ještě budeme mít eh, příležitost, aby se nám podařilo dosáhnout kompromisu, alespoň budeme se o to snažit. Budeme se snažit o to, abychom došli k určitému zlepšenému, upravenému textu. Doufejme, že se nám znění podaří ještě upřesnit, upravit, tak, aby ten abychom příliš nepoměrně nepřetěžovali, nepřetěžovali podnikatele. Ráda bych ještě doplnila, že bych opravdu chtěla poděkovat všem kolegům za jejich práci, protože jsme dostali 99 pozměňovacích návrhů. Navrhuji, abychom nezahájili opět diskusi k věci, protože je zbytečné osmkrát opakovat to samé. Jsme tu proto, abychom eh, projednali eventualitu schválit více kompromisních návrhů než eh, ty, které byly předloženy s pravodajkou. A nyní dám slovo Stevenu Jusovi. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem připravený kdykoliv se setkat s paní Bauerovou a projednat případné kompromisní návrhy. S těmi tabulkami nemám žádný problém, ty jsou pro nás přijatelné. Chápu, v čem je problém, pokud jde o snahu sestavit další kompromisy, protože se v těch pozměňovacích návrzích odrází, odráží řada názorů. Některé jsou dost odlišné, některé jsou dosti podstatně odlišné, protože ty přísnější pozměňovací návrhy vycházejí ze dvou různých logik. Jedna strana chce zahrnout samostatně výdělečné činné osoby a druhá vyloučit. A to je zásadní rozdíl. A proto je nesmírně obtížné vyřešit tuto situaci do hlasování, které bude asi za měsíc. A tam se to nějak vyřeší. Pak je tady několik dalších pozměňovacích návrhů, které zpravodajka nezmínila, abych upozornil na ty, které se týkají začlenění řidičů vozidel do 3,5 tuny. Máme tisíce dodávek, bílých dodávek, které vůbec nebudou pokryty, jejich řidiči nebudou pokryti ani těmi bezpečnostními pravidly, ani pravidly pro POZP. A já myslím, že to je důležitá věc, která se musí řešit. Možná, že ty pozměňovací návrhy nejsou takto zaměřené, ale přál bych si, abychom to zohlednili, abychom na tom začali pracovat. Na tom, jak začlenit i řidiče vozidel do 3,5 tuny. Protože jinak je tady podle mě skutečné riziko, pokud jde o provozní bezpečnost a bezpečnost na silnicích v Evropské unii. Ale paní předsedkyni, budeme se muset počkat, jak výbor rozhodne u této zásadní věci vyloučení nebo začlenění samostatně výdělečných osob a já doufám, že na příštím zasedání se to dořeší. Děkuji, paní Emily Turinen. Uh, yes, thank you. Ano, děkuji. Je příznačné, že máme jenom dva pozměňovací návrhy teď před sebou. Já myslím, že možná by se mohlo trošku víc zapracovat na vymáhání práva a kontrolách. Viděla jsem, že řada členů tohoto výboru, hledu na to, ze které pochází politické skupiny, chce zajistit, děkuji, že legislativní opatření na Evropské unii by se také měla uplatňovat a sledovat v členských státech. Protože jinak můžeme přijímat spoustu krásné legislativy, ale když se nikdy nebude uplatňovat, nebude se vykonávat, tak to nemá smysl. Takže tady by mohlo být víc možností. Jinak jsme předložili jenom jeden pozměňovací návrh, který je velmi jasný, a to proto, že tady vycházíme z určité zásady, máme k tomu principiální přístup, týká se to postupu i obsahu. A proto jsme předložili pozměňovací návrh na zamítnutí návrhu komise. Možná, že to není nějaká prozba o kompromis, paní Bauerová, Nicméně jsme otevření dál o tom jednat, pokud posílíme uplatňování, vymáhání práva a kontroly v tom dalším postupu. Eh, Děkuji. Žádá někdo dalšího slovo? Paní Figueiredo? Výborně. Omlouvám se. Mně se to opravdu špatně chápe ten pozměňovací návrh. Já jsem prostě nepochopila, jak bude v praxi možné obhajovat samostatně výdělečné pracovníky, když se bude uplatňovat legislativa, která je úplně stejná pro každého. Ráda bych lépe pochopila, jak to kolegyně myslela, jak to paní Bájerová myslela. Děkuji. Paní Harkin si nepřeje přesto. Děkuji. Já jsem chtěla poblahopřát paní Bauerové. Já si myslím, že zašla tak daleko, jak to šlo, ve snaze najít ty kompromisy, které tady teď máme. Někdy prostě při hledání kompromisu nejde zajít dál a já myslím, že udělala všechno, co bylo v jejich silách. Já tyto kompromisy podpořím Nicméně souhlasím s tím, že asi není možné najít řešení. A možná prostě budeme muset hlasovat. Nicméně opravdu jste se vedla zatím výborně, paní Bauerová. Monsieur Kabnoch? Pan Cabrnoch? Ne. Není to nutné. Takže, paní Bauer, máte slovo, abyste završila tuto rozpravu ke dvěma kompromisním návrhům ze 113. Slyšela jste reakce kolegů a jejich připravenost postoupit o něco dále, zejména pokud jde o aplikaci předpisu. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. No, domnívám se, že Steven Hughes velmi správně charakterizoval současný stav. Jsou tu dva základní směry, pokud jde o pozměňovací návrhy a je velmi těžké je sloučit. Udělal jsem všechno, co jsem udělat mohla. A samozřejmě maximálně se vynasnažím nalézt další řešení během eh, času, který mi zbývá. Jsem připravena se sejít s panem Hughesem, když jsme jednali. Naše debata byla velmi užitečná, hluboká, pokud je o náš návrh. A pokud jde o vozidla do 3,5 tuny, pokud eh, zachováme eh, toto omezení, tak půjdeme nad rámec návrhu. Zazněly různé náměty. Někteří tvrdí, že třeba jít pod hranici 3,5 tuny, jiní tvrdí pravý opak. Bude třeba v určitou chvíli rozhodnout. Já se domnívám, že není na nás abychom brali v úvahu veškeré právní normy, které se týkají vozidel do 3,5 tuny. To je na výboru pro dopravu. Právě tento výbor by se měl zabývat toto otázkou. Je tu i návrh eh, výboru pro dopravu, pokud o toto pokud o tuto zprávu a tady zatím nic schváleno nebylo. Takže text, který máte ve svých eh, složkách, je jenom návrhem. Ten zatím schválen nebyl. A to ukazuje, do jaké míry je situace obtížná, protože výbor pro dopravu zatím žádné stanovisko neschválil. V této věci proběhne hlasování na našem dubnovém zasedání a uvidíme, zda mezi tím je možné tedy dospět k určitému pokroku. Máme ještě pět minut do hlasování. Bohužel paní Blinkevičute a paní Lambert eh, tady nejsou, jak slíbili, takže přesto dám slovo panu Serkasovi, aby dokončil naši včerejší rozpravu, ale je tu zastoupena i komise a chce předložit své stanovisko, takže s radostí dám slovo zástupci komise, pan Olivier Tell, který nám vyloží stanovisko komise. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu stručný. Chtěl jsem nejdříve poděkovat panu Serkasovi za jeho návrh stanoviska. Komise sdílí názor, že dohoda v prvním čtení je, ne, je žádoucí, ale je také na dosah. Upřímně si to myslíme, pokud se nám podaří dospět eh, k potřebným kompromisům. Přímo k cíli, pokud jde o rovné zacházení, myslím, vzhledem k tomu, že jsme hovořili včera o původním návrhu komise a my bychom neměli mít potíže, tady hovořím v kondicionálu, Eh, u pozimocího návrhu 12, který je velmi důležitý pro zpravodaje a obecně u osmičky a čtyřky si myslíme, že technická řešení jsou možná. Nejobtížnější otázkou je pozměňovací návrh 13, otázka sociálních práv. Chci připomenout, že návrh komise není úplně takový, jaký by si zpravodaj přál a také nám to vysvětlil. Ale je třeba vědět, že současný stav není uspokojivý. A vzhledem k současnému stavu návrh komise obsahuje celou řadu pokroků, celou řadu záruk pro migrující pracovníky. To je pokrok oproti současné situaci. A je to výsledek eh, kompromisu mezi snahou zlepšit eh, postavení a rovné zacházení a také čelit určitým finančním a rozpočtovým omezením v členských státech. Řešení tohoto problému je obtížné. Je to složité, protože v některých členských státech eh, tedy existuje určitý stav, který se opírá o placení eh, příslušných dávek. Jinde to souvisí s povolením k pobytu. A tam, kde se, se práva opírají o povolení k pobytu, tak to samozřejmě zahrnuje eh, mnohem více než pouze ty současné pracovníky. Paní předsedkyně, samozřejmě se budeme snažit nalézt kompromis eh, se spoluzákonodárcem. A máme na paměti, že jsme dostali mandát od Evropské rady do roku 2013 a 2014 přehodnotit situaci přiřující ke kodexu přistěhovalectví. A to je také uvedeno ve směrnici. A nic nebrání členským státům jít nad rámec práv, která jsou zde udělena. A bude možné situaci přehodnotit v budoucnosti s cílem zlepšit situaci. To je mé sdělení dnes. Děkuji. Děkuji vám. Paní Lambertu, stále není, paní Blinkevič tu také ne, takže má slovo zpravodaj. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěl poděkovat zástupci komise za slova na závěr. Jsem velmi rád, že postupujeme u pozměnce návrhu 4812 a mám naději, že i 13 eh, bude mít eh, lepší osud v budoucích dnech. Jak už jsem řekl včera, dokážu pochopit eh, potíže, kterým čelí některé členské státy. Potíže, které jsou vyjádřeny v pozňovacím návrhu, který hovoří o tom, že je třeba překročit eh, rámec pouze tedy povolení k pobytu, kdy nastávají příslušná práva na sociální ochranu. Nechci porušit zásadu subsidiarity, která převládá v každé zemi tedy národní právo má přednost, avšak je třeba zásadu nediskriminace také zakotvit. A když to připojíme k dalším ustanovením a dalším směrnicím, ke kodexu, o kterém jste hovořil, měli bychom nalézt jinou formulaci, tedy říci, že otázka bude definitivně vyřešena, až budeme disponovat všemi legislativní nástroji například. To je tedy cesta, kterou bychom měli v následujících dnech eh, proskoumat. Od, odpovím paní Omen Reuten a kolegyně Fernandez. Ty o tom hovořili včera v této směrnici, jak komise velmi správně ve svém dokumentu uvádí. Neudělujeme nová práva, neměníme stávající práva. Ta práva náleží svrchovanosti členských států. Kdokoliv pracuje a má trvalý pobyt v členském státu musí mít stejná práva jako kolega, který má trvalý pobyt v tomto státě a je jeho občanem. Mé pozměňovací návrhy pouze ruší veškerá omezení tohoto práva. A členský stát samozřejmě může učinit výjimky na základě specifických režimů sociální ochrany. Je to pokrok, ale nevím, proč bychom měli eliminovat ochranu rodiny, právo na bydlení, právo na příspěvek na bydlení. Pokud eh, pracovník pobývá v členském státu a je třeba nezaměstnaný. To je jedno ze základních práv situace je zatím neospravitelná a měli bychom využít možnosti to vyřešit. Bude to velmi záhy vyřešeno. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Navrhuji, abychom se toho drželi u této zprávy. A naše další kroky budou předložení pozměňovacích návrhů. Hluta běží do 24. března po dohodě se zpravodajem. A posléze povedeme rozpravu o pozměňovacích návrzích. Budeme tedy ve jednání 27. dubna a hlasovat 28. Což z hlediska rozpravy není vůbec ideální, ale chápu, že vzhledem k napjatému harmonogramu to bude skutečně tak. A nyní se dostáváme k hlasování a začneme u bodu 11 hlasováním z právě paní Bastos Obecná ustanovení Evropského fondu pro regionální rozvoj. Paní Bastos, já jsem se sešla s paní Danitou Hybner a řekla jsem mi, že v duchu dobré spolupráce mezi našimi výbory by bylo velmi důležité, aby vzala v úvahu pozměňovací návrhy, které odhlasujeme, s tím, že samozřejmě nebudeme řešit kritickou otázku, která mohla učinit jednání obtížným. Takže na základě toho prosadíte názor našeho výboru, tedy k článku 1. Ah, un amendement 15 de Mme Schroeter. Le rapporteur est contre. Qui est pour? Takže u tohoto prvního článku, kdo je pro? Je to článek 1 bod 4 bod A paní Elizabeth Schröder. Kdo je pro? Proti? Pardon. Není přijat. Schválen. Článek 16 pana Kosy. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 17. Paní Kretu, kdo je pro? Proti? Myslím si, že je to odmítnuto, ale měli bychom ověřit, kdo je pro. Ještě. Máte všichni své karty? Paní, já a paní Figueiredo je nemáme, ale jste pro, já taky. Takže zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? oček, počkáme na mého preferovaného místo předsedu. Všichni jste hlasovali. Uzavírám hlasování. 19 pro, 13 proti, takže jasně přijat. Pozměňovací návrh 18, paní Kretu. Pane Handle, vy nemáte kartu? Dobře, ale to by nic nezměnilo stejně na výsledku hlasování. Paní Kretu, pozměňovací návrh 18, kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 19, paní Šretr, kdo je pro, proti, ověříme to. Pozměňovací návrh 19. Zahajuji hlasování. Paní Figarejdo, vy se zdržujete. Dobře, já hlasuji pro. Hlasovali jste všichni, ukončuji hlasování. 21 pro, proti, 11 pro, takže je zamítnut. Ano, pane Ono Omlouvám se, paní předsedkyně. Nemám kartu, takže mi dáte najevo, jakou máte pozici. Teď pozměňovací návrh 20, paní Šreter, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut. Pozměňovací návrh 4, zpravodaje, to je pozměňovací návrh o zrušení. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměň... 21. Paní Sipl. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Pozměňovací návrh 22 a 23 jsou stejné. Hlasujeme o nich obou. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 24 a 25 stejné. Stejný text, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 26, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Po úvodním ustanovení je nové ustanovení s pozděňov, ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro, devi, je devítku, takto upravenou, proti, zdrželi se, schváleno. Po úvodním ustanovení 1, pozměňovací návrh 5, paní Gens, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno, bod, odůvodnění 2 Pozměňovací návrh 6 v bodu odůvodnění 2. Paní Gens, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schválen. Pozměňovací návrh 7, paní Sipl, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 8, paní Bizoto, kdo je pro? Proti, kdo se zdržel? Schválen. Pozměňovací návrh 1 odpadá, takže dostáváme se k desítce paní Bizoto. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Je schválen. Pozměňovací návrh 2. Pozměňovací návrh 2 zpravodaje. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schválen. Dvanáctka, paní Mesner, kdo je pro, proti, zdrželi se, schválen. Trojka, zpravodaje, ten odpadá. Potom se dostáváme k jedenáctce, paní Sipl, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Třináctka, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Čtrnáctka, odpadá. neomlouvám se, čtrnáctka neodpadá, takže můžeme o ní hlasovat. Kdo je proti? Proti, Strželi se, schváleno. Nyní hlasujeme o celém textu elektronicky. Pane Klarku, vy hlasujete jak? Proti. Dva proti. Všichni jste hlasovali, ukončuji hlasování. 32 pro, dva proti a jedno zdržení. Takže myslím si, že můžeme poblahopřát paní Bastos. Takže teď se dostáváme ke stanovisku pana Kristensena, bod 12 ohledně kapitálových požadavků na obchodní portfolio, resekuritizaci a dohled nad politikami odměňování. Je to stanovisko pro ekon článek 1, pozměňovací návrh 14, pravodaj, kde pro, proti, zdrželi se schváleno 15, stejný autor pro, proti, zdrželi se schváleno 16, pro, proti, zdrželi se schváleno 17, pro. Tá, tak budu trošku pomalejší. Nebudu, nepojedu jako TŽV. Sednáctka zpravodaje, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Osmnáct stejného autora. Osmnáct teď, kdo je pro? Pane Helmere. No, no, no, no, this is not true. Paní předsedkyně, vy ani neříkáte. Ne, já jsem to říkala jasně, možná, že tlumočníci to nestihli. Neřekla jste přijato nebo nepřijato, nebo omlouvám se, opravím se. Kdo je pro pozměňovací návrh 18? Kdo je proti? Pan Helmer je proti. Kdo se zdržuje? Je schválen. Pozměňovací návrh 53 pana Tomase Mana. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se? Schválen. Pozměňovací návrh 19 odpadá, takže hlasujeme o 54 pro. Proti. Zdrželi se? Zamítnout 20. Zpravo, kdo je pro? Proti. Zdržel se? schválen. 21 pro, proti, zdrželi se, schválen. 22 pro, proti, zdrželi se, schválen. 53 pana L. Jarika a paní Cimer, kdo je pro? Ne, omlouvám se, říká předsedkyně. 55, číslo 55, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 23, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. 56, kdo je pro? Proti, zdrželi se, je schválen. Pozměňovací návrh 24 odpadá, takže budeme hlasovat o 57. Kdo je pro? Proti. Není to jasné. 57. Kdo je pro? Takže budeme elektronicky hlasovat. Pane Klárku, vy hlasujete jak? Paní Fingerej, pro. Všichni jste hlasovali, uzavírám hlasování. 24 pro. Ne, 25 pro a 13 proti, takže je schválen. Pozměňovací návrh 25 zpravodaje, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Pozměňovací návrh 58. Pozměňovací návrh 58, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 26. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schválen. Pozměňovací návrh 59, paní Deli, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout 60, Lejarik a Cimer, kdo je pro, proti, zdrželi se, schválen 27, zpravodaje, ten odpadá. Ano, takže pozměňovací návrh 27 odpadá, takže jsme u 28. Kdo je pro? Proti? Stršeli se schválen 29 zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti 29? Kdo se zdržel? Je zamítnut 61 teď. Musíme o něm hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se je zamítnut 62. Paní Deli, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. Pozměňovací návrh 30 zpravodaje, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schválen. Číslo 63, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Je zamítnut. Pozměňovací návrh 31. Zpravodaje, kdo je pro? proti, ještě ověříme to. 31 zpravodaje. Zahajuji hlasování. Pane Klárku, vy jste proti. Takže 29 pro, 9 proti, takže je jasně schválen. Omlouvám se, že jsem se špatně dívala. Číslo 64, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Je zamítnut. Číslo 65, paní Deli, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. Dostáváme se k číslu 32. Zpravodaje, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schválen. Číslo 66, 66 paní Deli, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. U pozměňovacího návrhu 33 je ústní pozměňovací návrh, který byl přednavržen takže bychom ho měli číst takto, credit institutions a tak dále, should a ne shall establish a remuneration committee. Takže měli bychom schválit pojem should. Takže hlasujeme o pozměňovacím návrhu takto pozměněném 33. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 34 zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 35 pro? Proti? Zdrželi se, musíme ověřit. 35. -ku. Takže uzavírám hlasování. 20 pro a 18 proti. Pozměňovací návrh 35 je schválen. Posteč číslo 67, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 36 zpravodaje, kdo je pro? Proti, zdrželi se schválen. 37 zpravodaje, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. 38 pro? Proti, zdrželi se schváleno. 39 pro? Proti? Musíme zkontrolovat. 39, zahajuji hlasování, pane Klarku. Paní je pro. Takže všichni jste hlasovali, ukončuji hlasování. 20 pro, 18 proti. Takže pozměňovací návrh je schválen. 68 paní Deli teď odpadá. Takže se dostáváme k pozměňovacím návrhu 1 zpravodaje o vízech. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schválen. Pozměňovací návrh 2 a 40 jsou stejné, hlasujeme o nich společně, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno, pozměňovací návrh 3 pro, proti, zdrželi se, schválen. Původní stanovení 4. Dostáváme se ke kompromisnímu pozměňovacímu návrhu, který předložilo pět frakcí. Je zde ústní pozměňovací návrh, který byl předložen. Přečtu ho. Firm of a significant size should set up internal independent remuneration committees as part of their governance structure, uh, full stop, and then remuneration committees will go on. Um, Takže není nikdo proti tomu ústnímu pozměňovacímu návrhu, nevypadá to tak. Budeme hlasovat o kompromisnímu návrhu takto pozměněnému. Kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Další pozměňovací návrhy odpadají. U bodu odůvodnění 5 máme 44 pana Lejarika, paní Cimr, kdo je pro, zdrželi, proti, zdrželi se zamítnout. Číslo 45 pana Tomase Mana, kde je ústní pozměňovací návrh, který spočívá v tom, že se doplní na konci textu eh, deferred variable remuneration, for example, by the use of the EF E QM. Don't ask me what is EFQM, but I believe... Neptejte se mě, co to má znamenat. Uch. Kdo je prom? Ano. Pane zpravodaji? Yeah. Děkuji, paní předsedkyně. Možná, že bychom tam měli doplnit slovo model po EFQM. Ano, je to model. Promiňte? EFQM to je model? Možná, že bychom tam prostě měli napsat EFQM. Možná, že bychom to měli rozepsat. Ano, to můžeme udělat. A do závorek tam pak dáme tu zkratku. Pak to bude pro všechny pochopitelnější. Pan Helmer? Organizační věc. Pokud zvažujeme ústní pozměňovací návrh, neměl by nám někdo náhodou vysvětlit, co vlastně ta zkratka znamená? Pane zpravodaji, můžete nám říct celou pravdu o tom EFQM, co to tedy je? It's a model which can be used when you look at the corporate social responsibility and you have the long uh, sight when you make some planning after goals and, and so on. La, la question c'est pourquoi... Otázka zní, pane Helmere, já mám stejné starosti jako vy. Takže pochopili jsme tedy, že to M je model, model, ano, je to tak? Takže Představuji si, že E je ekvivalent. Aha, no, <laughs> tak eh, můžeme tady prokázat představivost a už to mám. Tak. Eh, takže European Foundation for Quality Management Model. A, ah, tak už to máme záhada je vyřešena a doufám, že všichni jsou šťastní, že jsme e, nalezli, co znamená tato zkratka, kterou tedy asi přijmeme, pokud někdo není proti tomu ústnímu návrhu, takže doplníme to ref, ref, explicitním odkazem, co znamená ta zkratka. A na tomto základě, kdo je pro tento pozměňovací návrh, kdo je proti, kdo se zdržel, takže je schválen s tím EFQM plus model. Pozměňovací návrh 5 je odpadá, dostáváme se k číslu 46, který také odpadá, takže po úvodním ustanovení 5 budeme hlasovat o kompromisu B, který předložili tři frakce. Kdo je pro kompromis B? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je zamítnut. Musíme to ověřit, takže zahajuji hlasování o kompromisu B. Pane Klárku, jak hlasujete? Paní Figueiredo, pro. Takže všichni hlasovali, takže ukončuji hlasování. 15 pro, 23 proti je od, zamítnut. Dostáváme se k 47, který zavádí je to číslo 47 tedy. Kdo je pro tento pozměňovací návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnout. 48 paní Deli. Kdo je pro? Zdržel, kdo je proti? Zdržel se? Zamítnut. Po úvodním ustanovení 5 máme číslo 7 zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. Po kompromis C, který předkládají tři frakce. Po úvodním ustanovení 5, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Kompromis C je schválen. Nyní se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 49 pana Pupakise. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schválen. Pozměňovací návrh 8 zpravodaje, který uvádí nové úvodní ustanovení. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Potom máme kompromis D, který předložilo pět frakcí. Hlasujeme, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Číslo 10 zpravodaje, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen bod odůvodnění 11, číslo 11 zpravodaje, kde pro, proti, zdrželi se schválen. Bod odůvodnění 12, kompromis E, který předkládá pět frakcí. Hlasujeme, kdo je pro, proti, zdrželi se schválen. Potom je mé pozměňovací návrh 13, zpravodaje, kdo je pro, proti, kdo je pro? Pozměňovací návrh 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to jasně schváleno. Nyní hlasujeme o celém textu elektronicky. Všichni jste hlasovali, takže ukončuji hlasování. 35 pro, 4 proti, nikdo se nestršel, takže myslím si, že můžeme poblahopřát zpravodaj. A dostáváme se k hlasování o stanovisku pana Jarika. Dobře. Odstavec 1. Pozňovací návrh kompromisní, předložený čtyřmi politickými skupinami. Kdo je pro kompromis B? To, to už se mělo stát před hlasováním, říká paní předsedkyně. Kdo je pro kompromis B? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Paní Lin, ano, bylo to velmi obtížné u těchto kompromisů. Dostali jsme je velmi pozdě a měli jsme je pouze ve francouzštině. Takže se zdržím u všech kompromisních návrhů, protože jsme se skutečně neměli možnost s nimi seznámit. A pokud neznáte text, tak se těžko o něčem hlasuje. Dobře. Bereme na vědomí. Odstavec 2, kompromis C, předložený čtyřmi politickými skupinami. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno po odstavci 2. Pozměnit návrh 16 pana Koferatyho. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. Pozměňovací návrh 17 stejného navrhovatele. Ověříme si to u 16. Pane Klárku, paní Figueiredo, dnes se příliš nelišíte ve svých stanoviscích. Hlasovali všichni, končím hlasování. Ale ano, paní Mohá nesouhlasí, vy jste se spletla? Už jsem to pochopila. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 18 pro, 22 proti. Pozměňovací návrh pana Koferatyho nebyl schválen. Odstavec 3. Kompromis D předložený čtyřmi. Odstavec 3. Kompromisní návrh D, předložený čtyřmi skupinami, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. A dostáváme se ke pozměňovacímu návrhu 11. Předložila ho paní Deli a budeme hlasovat pouze v té třetí části pozměňovacího návrhu paní Deli, protože je slučitelný s kompromisem D. Takže vám přečtu přesné znění, pokud to najdu. aby to bylo všem jasné. Máte hlasovat o části žádá, aby podniky, které by zachovaly činnost či čtyřiné, čtyřné společnosti, byly těžce postiženy, mimo jiné zákazem vybírat podporu členského státu nebo od Evropské unie. Kdo je pro doplněk do kompromisu D této třetí části? Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Pozměňovací návrh 11 je zamítnut. Pozměňovací návrh kompromisní E, čtyř politických skupin. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. Po odstavci 3, pozměnce návrh 27, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Zamítnuto. 28, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Zamítnuto. Odstavec 4, pozměnce návrh 29, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. Pozměnce návrh 30 je slučitelný, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. Odstavec 5, pozměňovací návrh 31 pana Liarika, kde pro, kde proti zdržel se schváleno. Pozměňovací návrh 32 paní Dali, kdo je pro. Odstavec 6, pozměňovací návrh 33 navrhuje vypuštění, kdo je pro 33, kdo je proti, ověříme si to. Zahajuji hlasování. Pan Clark je proti. Paní Figueredo je také proti. Končím hlasování. 23 pro, 17 proti. Pozměňovací návrh 33 eh, je schválen. Po odstavci 6 pozměňovací návrh 36 stejných navrhovatelů, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Odstavec 7, poznací na 37, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Pozdňovací návrh 38 je slučitelný. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? 38 schváleno. 39. Zpravodaje, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 40. Pana Koferatio, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 41. Paní Baldassar a Meissner. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Odstavec 9. Poznací 42 stejných navrhovatelek. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměnec návrh 43, paní Reně, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. 44 paní Dali, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. 45 pana Šogora, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. 46 ten navrhovatele, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. Uvodní ustavení a návrhy 1 a 2, kde pro, kde proti zdržel se. Kompromis A, předložený čtyřmi skupinami, hlasujeme, kdo je pro, kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Dozdáváme se k úvodnímu ustanovení B. A máme tu pozměňovací návrh 8, paní Sipl, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se schváleno. Pozměňovací návrh 9 je slučitelný, hlasujeme, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se schváleno. Úvodní ustanovení E, Pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Hlasujeme o celém návrhu elektronicky. Pane Klárku, proti paní Figrejdo. Hlasovali všichni? Hlasovali všichni, končím hlasování. 31 pro, 4 proti, 5 se zdrželo. Takže blahopřejeme zpravodaji panu L. Jarikovi. A dostáváme se k poslednímu hlasování dnešního dopoledne. Jde o stanovisko pana Serža Koferatyho. Je to stanovisko pro výbor Ekon. Dlouhodobá udržitelnost veřejných financí pro hospodářské oživení. V ostavci 1 Pozměňovací návrh kompromisní A. Zpravodaj, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno po odstavci 1. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Pane zpravodaj, máte slovo. Dnes dopoledne Mě skupina ALDE požádala, abychom o tomto pozměňovacím návrhu hlasovali odděleně. Abychom si ty body vzali jednotlivě. Nemám nic proti tomu. O jakém pozměňovacím návrhu hovoříte, pane navrhovateli? Vy si přejete hlasovat po částech u pozměňovacího návrhu 5, je to tak? Dobře, ne, nemám nic proti tomu, abychom postupovali tedy hlasováním po částech. Dobře, pane zpravodaji, chcete nám eh, naznačit, eh, kde by mělo být to rozdělení na dvě části? První bod končí s větou až po taková míra nezaměstnanosti, která je trvalá. A v druhé části bychom hovořili o tom, že sociální stát a tak dále. Já jsem pro pozměňovací návrh, ale nemám nic proti tomu, abychom hlasovali odděleně o obou částech. Dobře. Hlasujeme tedy odděleně. Hlasujeme o první části po potrvuje, že oživení je křehké a nezaměstnanost přetrvává až po ustoupí citelně a trvale. Až po trvale tedy. Kdo je pro první část? Kdo je proti? Kdo se zdržel? První část je schválena. A nyní hlasujeme o druhé části, tedy zbytek to a vyzdvihuje až po příspěvek oživení. Kdo je pro druhou část? Kdo je proti? Tato druhá část je rovněž schválena. Dostáváme se k pozměcenému 6. Paní Figueiredo, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. Sedmička stejné navrhovatelky, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Hlasujeme pozměňovací návrh 8 a je tu jeden podtitulek, kdo je pro, kdo je proti, schváleno odstavec 2, pozměňovací na, kompromisní pozměňovací návrh B, předložený zpravodajem, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Dostáváme se k odstavci 3, kompromisní návrh C, pro, kdo je proti, zdržel se, ověříme si to. No, Hlasovali všichni, končíme hlasování. 20 pro, 18 proti, 20 zdrželi. Kompromis C je schválen. Po odstavci 3 pozměňovací návrh 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Není to jasné. 16. elektronické hlasování, pane Klárku. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 24 pro, 13 proti, 3 se zdrželi. Je to schváleno. Odstavec 4, kompromis D, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se Schváleno po odstavci 4, se na 21 zpravodaj, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se. Zamítnuto. Odstavec 22, je tu nový titul, tedy od zpravodaje, odstavec 5, kompromisní návrh E, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se. Zamítnuto. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 3, 23, kdo je pro, ne proti, zdržel se schváleno. Pozměňovací návrh 24 je slučitelný, hlasujeme, kdo je pro 24, kdo je proti, zdržel se zamítnuto. Po odstavci 5, pozměňovací návrh 25 pana Koferatio, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se schváleno. Odstavec 6, pozměňovací návrh 26 paní Figueiredo, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se zamítnuto. 27, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 28 je slučitelná, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. se návrh 29, nový titul, zpravodaj, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 20, kompromis F, zpravodaj, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, ověříme si to, Paní Figueiredo. Pan Clark je proti. Hlasovali všichni, končím hlasování. 18 pro, 19 proti, 3 se zdrželi. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 30, paní Lope Fontaně, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, ověříme si to. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 30. Hlasovali všichni. Stroj byl rychlejší než já, 23 pro, 17 proti. Pozměňovací návrh paní Fontaně je schválen. Bylo mi řečeno, že ostatní návrhy jsou slučitelné, budeme o tom hlasovat. 31. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. 32 paní Lin, kdo je pro? Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. 33, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. Ověříme si to, ověřujeme si 33. Hlasovali všichni, končím hlasování. 21 pro, 20 proti, schváleno jedním hlasem. Podstavci odstavci 7 pozměňující návrh 34 pana Koferatio, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. Odstavec 8 pozměňující návrh 35 paní Figueredo, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 36 pana Oryho a paní Jasověcké, s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. Po odstavci 8, pozměňovací návrh 37 stejného navrhovatele, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. Odstavec 8, pozměňovací návrh 38, paní Figueiredo, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. 39, paní Lope Fontaně, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 40 paní Lin je slučitelný. Hlasujeme, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se schváleno. Hlasujeme o celém návrhu elektronicky, kde tedy hlasujeme. Pane Klár, pan Klárk je proti, paní Figueiredo se zdržela. Končím hlasování. 34 pro, 5 proti, dva hlasy se zdrželi a blahopřejeme zpravodaji. Ehm, Takže nyní se dostáváme k bodu 15 našeho pořadu jednání. A dám nyní slovo naší místopředsedkyni paní Lin, aby uvedla tento bod. Thank you. Yes, now, now we're going to move to the study. Teď přejdeme k té studii. O tu studii jsme žádali, abychom si udělali přehled o tom, jak vypadají programy v oblasti sociální politice, nebo jak vypadaly koncem 90. let v souvislosti s agendou sociální politiky z roku 2000 a s úlohou Evropského parlamentu, kterou parlament sehrál v souvislosti s akčním programem a agendou sociální politiky. A já dám slovo panu Ekestovi, ústavu pro studium těchto věcí, který nám studii uvede. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení členové Výboru pro zaměstnanost a sociální věci Evropského parlamentu. Já jsem vděčný za tuto příležitost seznámit vás s výsledky naší studie o sociálních agendách z konce 90. let a začátku tohoto století. Vyšlo to s, ve spolupráce s Evropským parlamentem. Pracoval jsem na tom s kolegyní Barbarou, která sedí vedle mě, a také s kolegou Michaelem z příslušného ústavu v Bonu v Německu. A bylo mi řečeno, že studie, ale také hlavní zjištění, která uvidíme, jsou k dispozici, nebo právě je dostáváte. Promiňte, pokud odcházíte, odejděte prosím co nejrychleji. Skutečně to není zdvořilé vůči tomu, kdo právě vystupuje. Děkuji. Prosím, pokračujte. Mnohokrát děkuji. Takže já myslím, že všichni o té studii víte. Dostáváte teď právě zhrnutí hlavního obsahu Máte to k dispozici. A rádi bychom této příležitosti využili k tomu, abychom vás seznámili s hlavními zjištěními, abychom s vámi tyto věci projednali, abychom s vámi také projednali úlohu Evropského parlamentu v oblasti agendy sociální politiky Evropské unie. Máme tady v zásadě pět bodů. Nejprve vás seznámím s kontextem a cíly studie, potom přejdeme na evropskou sociální politiku a na to, jaká je tady situace a potom se něco povíme o úloze Evropského parlamentu. Hlavním cílem této studie bylo zjistit, jak se politika, sociální politika Evropské unie vyvíjela, zvlášť ve vztahu k úloze Evropského parlamentu a zejména pokud jde o agendy sociální politiky na období 2000 až 2005 2005 až 2010 a 2008, abychom také srovnali, co bylo oznámeno v rámci těchto agent a čeho skutečně bylo dosaženo v rámci spolupráce Evropského parlamentu s komisí a s radou. A také, abychom posoudili, jaké byly překážky v činnosti Evropského parlamentu. A proto bych rád upozornil na některé z těch slajdů, které jste právě dostali. V podstatě je to takový stručný přehled hlavního vývoje, kterému jsme se věnovali od konce 90. let až do začátku tohoto století. Přičemž evropská politika, sociální politika byla procesem, který vycházel ze stávající legislativy a bylo to také v kontextu Lisabonské strategie, takzvaného soft law a otevřené metody koordinace ty nabyly na významu v porovnání s předchozími desetiletími. Takže ta legislativní část se trošku zmenšila, ale myslím si, že také došlo k tématickému rozšíření agendy sociální politiky v Evropské unii až do posledního období. V naší zprávě najdete dosti podrobný popis legislativních iniciativ i legislativ v rámci soft law, které byly schváleny na základě iniciativy z roku 2000 a 2005 a také 2008. Zvlášť v období 2000 až 2005 jsme vypozorovali takové aktivní období z hlediska legislativy. Bylo tam pět hlavních priorit, byla to příprava střednědobé revize Lisabonské strategie, ale také se velký důraz kladl na kvalitu práce, úplnou zaměstnanost, kvalitu sociálních politik a kvalitu pracovních vztahů. A také mezinárodní spolupráce nebyla na významu. Na základě rozhovorů, pohovorů, ale také výzkumu toho, co se odehrává, jsme zjistili, že situace byla obtížnější z hlediska politiky po roce 2005, kdy narůstala heterogenita, zvlášť v evropských domácnostech, to znamená, že pokrok byl mnohem obtížnější. A Evropský parlament také hodně situaci ovlivňoval, zvlášť pokud je o hlavní legislativní procesy. Mohu uvést například Evropskou směrnici o službách. Obnovená sociální agenda z roku 2008 stanoví ještě širší rámec pro činnost na evropské úrovni se zohledněním změn v sociálním prostředí a také to pokývalo mnohem víc oblastí. Nicméně stanovisko Evropského parlamentu znamenalo, že jsme se zaměřili i na některé věci, kterých zatím nebylo dosaženo. Naše zpráva, tedy studie v první části, uvádí, čeho bylo dosaženo v posledních 10-15 let. A usoudili jsme, že heterogenita v radě zabránila pokroku, zvlášť pro šíření EU. Složení rady se tedy stalo obtížnou překážkou při přijímání legislativy a znamená to také, že tady byla předpojatost ve prospěch zachování statutu quo. A to také ukazuje, že některé otázky zůstávají nějakou dobu nedořešené. Například revize směrnice o pracovní době, anebo diskuze o případné změně nebo revizi směrnice o vysílání pracovníků, takže je to velice obtížné. Je velice obtížné přimět komisi nebo radu, aby toho udělali víc. A komisi se nechce navrhovat legislativní procesy, protože komise nevidí žádnou šanci v tom smyslu, že by to rada potom schválila. Takže toto období se také vyznačilo větším důrazem na implementaci a doladění existující evropské legislativy. To nebylo na významu, zvlášť z hlediska činnosti Evropského parlamentu, ale i komise. Komise se na to zaměřuje mnohem víc než v minulosti. Nicméně řekl bych, to jsme zjistili s kolegy, že došlo k začnému pokroku Například pokud jde o směrnici o dočasných pracovnicích, to je věc z nedávné doby, anebo pokud jde také o e, změnu směrnice o Evropských radách zaměstnanců, to byl takový průlom z nedávné doby, kterého bylo dosaženo ve spolupráci se sociálními partnery. Nicméně celkově podíl legislativy na e, politikách, sociálních politikách Evropské unii poklesl a rozšířily se oblasti, které pokrývá otevřená metoda koordinace. Na straně 11 naší prezentace najdete celou řadu témat, která jsou zatím nedořešená. Jsou to v podstatě nedořešené otázky, které jsou pořád ještě na programu. Možná budou vyžadovat další vyjednávání legislativy v dalším období v rámci nové komise a také nového parlamentu. Pořád tam patří směrnice o pracovní době. Tady jsme na mrtvém bodě. Jsme na mrtvém bodě také u směrnice o kolektivním propouštění a převodu podniků a také o přenositelnosti eh, penzí, zaměstnaneckých penzí. Je tady také otázka ujasnění směrnice o vysílání pracovníků. Vzhledem ke změně nebo novému výkladu případu vysílání pracovníků ze strany Evropského soudního dvora. Máme tady také práva pacientů v přeshraniční zdravotní péči, zdraví a bezpečnost těhotných pracovnic a v nedávné době bylo dosaženo pokroku u rodičovské dovolené. To bylo v radě schváleno minulý týden. A pak máme směrnici o rovném zacházení a celou řadu otázek, o které žádal Evropský parlament v kontextu obnovené sociální agendy z roku 2008 a to se týká minimálních standardů, ochrany minimálních příjmů, nových forem zaměstnání, propouštění jednotlivců a tak dále. To jsou tedy věci, které se zatím ještě nevyřešily. Kromě toho, co se dělalo v minulosti, jsme také prováděli pohovory a výzkum toho, co dělá parlament jako takový. To vás možná bude zajímat. Samozřejmě vidíme, že parlament je teď mnohem významnější, má mnohem větší vliv v posledních desetiletích. Samozřejmě týká se to také změny základu z hlediska smlouvy, ale úloha parlamentu se celkově hodně vyvíjela v různých oblastech politiky a také ve vztahu k různým nástrojům, zvlášť pokud rozlišujeme mezi legislativní činností a politickými procesy. Těm se parlament věnuje jenom okrajově, nicméně také nabyly na významu v posledních desetiletích. Spolurozhodování, běžné legislativní procesy, ano, jistě, to jsou hlavní nástroje pro parlament. Nicméně Evropský parlament je také závislý na ochotě komise provádět takovéto legislativy. A zatím to bylo obtížné. Zatím bylo obtížné posnout komisi ku předu, protože komise nechce podpořit některá z těchto témat, o která jde. Také jsme zjistili, že Evropský parlament se hrál klíčovou roli a měl velký vliv, pokud ho podpořili některé vlády členských států nebo dostatečný počet vlád česk- členských států a sociální partnery, partneři. Samozřejmě jedním z konkrétních případů je směrnice o službách. Do toho se parlament hodně zapojil a také se mu podařilo ovlivnit konečnou verzi této směrnice. Ale jak už jsem říkal, otevřená metoda koordinace a sociální dialog jsou oblasti, kde parlament stojí tak trošku mimo. Nicméně parlament by se mohl zapsat do vývoje hlavních legislativních aktů, jistě je tady určitý potenciál. A zvlášť důležité je, aby si parlament vytvořil určitá spojenectví s klíčovými aktéry, nejenom v rámci parlamentu, pokud je o výbory a parlamentní skupiny, a tak pokud je o zúčastněné strany mimo parlament, jako jsou vlády členských států, rada, komise a sociální partneři nebo široká veřejnost, pokud je o nějakou spornou záležitost. A samozřejmě klíčovou úlohu mají zpravodajové. Musí spolupracovat s komisí a s radou. To jsou všechno prvky, které jsou podstatné pro přípravu pozice parlamentu. Zpráva se také věnuje úloze sociální politiky v kontextu Lisabonské agendy. Musíme si být vědomi toho, že tady panuje jisté napětí, především mezi ekonomickou politikou a cíly sociální politiky, ale také bychom řekli, že tyto dvě věci nejsou v zásadě v rozporu, takže ve většině oblastí je možné dospět k nějakému kompromisu a nemusí to poškodit sociální rozměr. Také víme, že národní sociální modely se hodně liší. Soft law a procesy otevřené metody koordinace jsou vhodným nástrojem pro řešení těchto oblastí a mohou také členským státům pomoct přejít ke společnému přístupu k politice zaměstnanosti, k sociálním politikám a také k hospodářským politikám. Takže podle nás je otevřená metoda koordinace vhodným přístupem k této věci v národních členských státech, aby se ubírali společným směrem. Ale také se musíme být vědomi toho, že vzhledem k současné krizi je tento proces hodně ohrožený a jistě to ovlivní novou agendu 2020 Evropské unie, která vzniká letos Zřejmě si to vyžádá doladění nebo úpravu starých nástrojů, aby se posílila účinnost této evropské strategie. A také bych chtěl oznámit, že na žádost tohoto výboru se teď také věnujeme projektu, který analyzuje dopad sociálních politik a politik pro trh práce z hlediska stabilizace v situaci krize. Snažíme se také posoudit nejenom náklady, ale i výhody sociálních politik a politik pro trh práce v situaci krize, kdy je pravděpodobné, že bude stoupat nezaměstnanost a kde se objevuje také nová hrozba dlouhodobé nezaměstnanosti v členských státech EU. A na závěr bych rád zmínil některé myšlenky, některé nápady, které by mohly prospět Evropskému parlamentu. Za prvé, myslím, že se shodneme na to, že jsou důležité interní procesy v Evropském parlamentu. Evropský parlament byl vždy nejúspěšnější, když v něm panovala soudržnost mezi různými skupinami v parlamentu a mezi výbory. A další výborná páka z hlediska vlivu Evropského parlamentu je také možnost ovlivnit rozpočet. Takže rozhodnutí o rozpočtu mohou být také nástrojem pro další uplatňování cílů v oblasti sociální. Dále je důležitá koordinace s dalšími aktéry. Vidíme tady určitý potenciál, aby se Evropský parlament více zapojil do veškeré otevřené metody koordinace už v raném stádiu, tím, že zahájí intenzivní pracovní dialog, zejména s Evropskou komisí. A Evropský parlament by se měl zapojit především do úvah o sociálních politikách právě v raném stádiu. Evropský parlament teď má také další možnost jak přimět Evropské společenství k tomu, aby zahájila legislativní postupy a to by mohlo pomoct. Mohlo by to pomoct v pokroku u některých věcí, které nadnesl parlament. A parlament může také uplatňovat vliv na základě posílených rozpočtových pravomocí. A kromě toho, jak už jsme říkali, je třeba vytvářet spojenectví s dalšími zúčastněnými na evropské úrovni. To je velice důležitá věc. Je třeba navázat pracovní dialog s Evropskou komisí a s radou a neformální nebo formální dialog s členskými státy, národními parlamenty, sociálními partnery a v neposlední řadě také se zástupci občanské společnosti a nevládních organizací. To může pomoct postoupit ku předu v některých věcech a může to podpořit pozici Evropského parlamentu, zvlášť pokud je o nějakou rozporuplnou záležitost, spornou záležitost. Je možné vyvolat zájem veřejnosti. Pokud je o budoucnost legislativy EU, jistě se to bude týkat některých věcí, které jsou nedořešené. Já myslím, že vyřešení některých z nich je rozhodně na programu a v některých oblastech můžeme očekávat větší pokrok než v jiných. Nicméně jsou nutné užší pracovní vztahy mezi Evropskou komisí a radou, abychom překonali současné problémy. Současné španělské předsednictví chce uzavřít současnou sociální agendu, takže některé ty věci budou letos opravdu podstatné a také budeme mít novou sociální agendu. Takže já myslím, že některé z těch věcí se tam znovu objeví a Evropský parlament by se měl pokusit ovlivnit to již v rané fázi. Obecněji jsme zjistili, že je skutečně nutné ujasnit relativní úlohu tržních principů versus sociálnímu rozměru a je třeba také vyřešit toto napětí v interních procesech EU. Na jednu stranu jde o vytváření trhu a na druhou stranu jde o silnější sociální politiky a také národní bezpečnostní nebo záchranou síť v některých oblastech, kde by národní sociální ustanovení neměla podléhat tržním principům. Některé věci jsem tady uvedl. Jedním příkladem je směrnice o službách, potom vysílání pracovníků. Vidíte, že stejná věc se objevuje také ve vztahu eh, k sociálním službám obecného zájmu. Nicméně ne nezbytně můžeme říct, že sociální politiky a politiky trhu práce jsou v rozporu s, eh, se sociální soudržností a ekonomickou dynamikou. Naopak, na jednu stranu můžeme zajistit sociální soudržnost a na druhou stranu konkurenceschopnost a ekonomickou dynamiku. Na rostoucím a stále více integrovaném evropském trhu bude stále důležitější stanovit určité minimální standardy a také určité národní pojistky aby se neoslabily legitimní sociální úvahy. A na závěr čeká nás agenda Evropa 2020. Zdá se, že tato nová strategie dodržuje Lisabonskou strategii, zdůrazňuje zaměstnanost, rozvoj dovedností a omezení chudoby. Nicméně procesu dominují ekonomické a hospodářské úvahy a další věc, která nabývá na významu, je zpráva, řízení evropské strategie, především, abychom zajistili výsledky na národní úrovni, co se týče dohodnutých evropských cílů. V tomto kontextu by měl Evropský parlament žádat soudržnost politik, aby stejnou prioritu dostali hospodářské, sociální i environmentální otázky – a Evropský parlament by se také měl věnovat otázce důvěryhodných národních závazků. Sociální politiky samozřejmě nemusí být v rozporu s ekonomickými aspekty. Je tady určitý potenciál k tomu, abychom žádali udržitelnější sociální politiky zaměřené na budoucnost. Týká se to třeba vzdělávání, péče o děti, flexikurity, mobility, Musí to zohlednit sociální aspekty. Obecně řečeno vidíme, že Evropský parlament může sehrát podstatnou roli ve snaze sledovat evropskou reformní agendu už v raném stádiu, ale samozřejmě znamená to také větší úlohu otevřené metody koordinace a Evropská komise rozhodně žádá aktivnější zapojení v oblastech, které se řídí nejen legislativou, ale i takzvaným soft law, a poslední věc, Evropský parlament může propojit kritéria sociální politiky s rozhodnutími o rozpočtu. A parlamentní proces, který vychází z větší legitimity, se může promítnout i do národních parlamentů. I v současné krizi sociální politiky nebyly na větší legitimitě. Takže já myslím, že je tady opravdu šance že v budoucnu dosáhneme velkého pokroku. Děkuji. Uh, Mnohokrát děkuji. Než dám slovo ostatním, mám sama několik otázek. Vy říkáte, že budete provádět analýzu nákladů a mm, přínosů u sociálních politik. Můžete nám zhruba říct, kdy se to má odehrát? A hodně jste mluvil o otevřené metodě koordinace. Bylo by dobré, kdybyste to mohl trošku rozvést. Jak by se to podle vás dalo vylepšit? Protože řada z nás má pocit, že otevřená metoda koordinace v sociální oblasti zatím nenaplnila ty cíle, které měla. Rozhodně se musíme zamyslet nad tím, proč a jak bychom to mohli vylepšit v budoucnu. A jedna z dalších věcí, které jste říkal, byla to, že, jste, že máte pocit, že bychom měli mít větší koordinaci mezi jednotlivými výbory v, v parlamentu já si myslím, že docela hodně v těch výborech spolupracujeme. Zase bylo by celkem dobré, kdybyste nám řekl, v čem podle vás počívají problémy. Jestli jste například zjistili, že nespolupracují určité konkrétní výbory, nebo jestli máte pocit, že některé výbory spolupracují lépe. To jsou mé otázky. Já vím, že Thomas Mann se hlásil o slovo, potom pan Cerka za paní Harkin, takže Tomas Mann. Vezmu všechny řečníky, které máme zatím na seznamu, děláme si jedno kolečko a pak se k tomu znovu vrátíme. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl také poděkovat za tu zprávu. Na straně 13 jsou ty záležitosti dobře popsané. To my jako poslanci potřebujeme. Musí, máme tu moc, tu sílu, musíme ji využívat. Uh, a můžeme využívat těch šancí pouze tehdy, když budeme spolupracovat. Právě náš výbor pro zaměstnanost je vždy schopen dosahovat kompromisu, to nám vždy pomohlo. Také ty rozdíly, pomáhá nám to překonat ty rozdíly názorové, které jsou na začátku. Samozřejmě je zde nejen dobré ovzduší, ale také potom dosahujeme dobrých výsledků. To jsme viděli i včera, že jsme došli k dobrým kompromisům. Myslím si, že to je dobrý a užitečný popis. Co se týká sociálních partnerů a těch věcí, samozřejmě musíme se starat o to, abychom se do toho zapojovali, abychom dosahovali těch výsledků, které jsou dobré. Já si myslím, že je dobré, že jsme pracovali tak dlouho v takových rozpravách plodných a došli jsme ke kompromisům. Co se týká směrnice o službách, potřebujeme princip pro ty služby Pracovali jsme na tom, někteří říkají, že to přišlo možná zvenčí, ale ne, my jsme skutečně dosáhli takových výsledků, se kterými můžeme žít, myslím, že to se prokázalo. Někdy máme pocit, že výbor pro rozpočet je trošku takový oddělený, trošku separovaný, ale my nejsme žádné spořitelny a banky musíme zajišťovat, aby ty peníze se vydávaly správně, zejména Evropský sociální fond. Tady právě náš výbor má tu odpovědnost starat se o to, aby to sloužilo místním pro zvyšování místní zaměstnanosti. Co se týká mikrokreditů, tak také vidím, že se členské státy účastní například v Německu, se usnadňuje eh, Ministerstvo pro sociální záležitosti eh, zjistilo předání více než, poskytnutí více než 100 milionů eur v rámci mikrokreditů, takže myslím si, že se došlo ke konkrétním výsledkům. Mám zde zásadní otázku. Máme zde Evropskou agendu 2020. Zní to trošku jako nějaké byrokratické nařízení. Musí se však v rámci toho rozvíjet vize, abychom měli nějaké základní myšlenky, se kterými můžeme pracovat. 2020 je příliš byrokraticky orientována, přestože je tam popsáno, jak se má postupovat do roku 2020 a já si myslím, že bych to mělo být hnacím motorem, že bychom se měli skutečně zamýšlet nad tím, jak toho můžeme dosáhnout a abychom pokročili trošku dopředu. A poslední připomínka, máme zde v jednom oblasti určité problémy, pokud nebudeme mít dobré společné akce. Například byl jsem zpravodajem pro jako ten evropský kvalifikační rámec, co se týká dlouhodobého uznávání eh, kvalifikace. Do toho by se měly zapojit členské státy je to opravdu velmi důležitá oblast. Samozřejmě princip subsidiarity chceme respektovat, ale je potřeba zvýšit koordinaci. Já si myslím, že toto je oblast, kde se nám to ještě nepodařilo a je mnoho členských států, kteří mají spíše obranou pozici. Ale my chceme skutečně dosáhnout v tom uznávání, vzdělávání a kvalifikaci více používat správných postupů, poučit se od těch, kteří dělají dobré věci v tom, abychom dosáhli větší mobility v Evropě. Takže z mého hlediska zde je ještě příliš málo koordinace mezi členskými státy a institucemi, ale také se to ještě postupně učíme a jakožto Evropský parlament si myslím, že máme skutečně obrovskou šanci, a abychom se do toho více zapojili a myslím si, že toto je skutečně dobrá analýza. Děkuji, pan Serkas. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych navázat na úvahu kolegy Mana, která je naprosto k věci. Chci také poděkovat za odvedenou práci a musím přiznat, že jsem to téma tak neznal a teď se tím budu podrobně zabývat. Je pozitivní, aby také někdo jiný než my, zakonodárci, vyhodnotil, co se za poslední roky udělalo a aby nám poskytla informaci, kde jsou naše slabiny a kde jsou naše silné stránky. A v tomto kontextu sociální agenda nemůže být pouze doprovodnou politikou, měla by být v samém jádru evropské integrace. A měla by být e, ve znamení vyváženosti ekonomiky a sociální politiky. Já jsem si přečetl závěry, poměrně souhlasím s tím, co zaznělo o období před námi. Týká se to strategie 2020. A myslím, že je na čase zpracovat strategii, která na tento rozměr nebude zapomínat a řekne nám, jak můžeme vykonávat náš vliv. A po zběžném přečtení dokumentu se domnívám, že bychom měli zapotřebí určité vize a vyhodnocení sociální politiky. A nejenom mezi jednotlivými subjekty, nejde jenom o vyhodnocení úloh jednotlivých subjektů, ale jde také o nástroje, kterými disponujeme v bruselském mikrokosmu, parlament, rada, komise. Já bych rád měl hodnocení vnímání obyčejných lidí, co se nás týče. Bylo správně řečeno, že politika aliancí je klíčová, abychom mohli dosáhnout cílu Evropského parlamentu. Hovořili jsme o spojenectví s občanskou společ- společností a bylo by důležité zjistit, jak evropští občané hodnotí politiky institucí Evropy. A nejde jenom o národní politiky, je možné říct, jde o různorodé politiky, ale jak se na to dívají občané? Jakou úlohu sehrává právě rozměr politiky, který je na úrovni společenství? Jsme vnímáni jako ti, kteří pouze o problémech hovoří, anebo jako ti, kteří problémy řeší? směrnice o pracovní době. Tam bychom mohli dospět k dohodě. A já bych uvítal analýzu ne pouze kvantitativní. Evropská integrace je velkou událostí, ale kdyby došlo k neúspěchu, tak by to bylo vnímáno jinak. Já vím, že chci mnoho, ale nenastala chvíle navázat dialog mezi námi a pochopit, že náš svět, svět evropských institucí je jedna věc, ale reálný svět je mimo tyto instituce. A nejde pouze o naše vztahy, ale jde o to zjistit, do jaké míry má naše práce dopad na život evropských občanů. Já se velmi obávám, že my budeme úplně spokojeni s tím, co děláme a jednou za pět let nám občané řeknou pravý opak. Nevíme, co děláte, a nemyslíme si o tom nic moc. Občané z dálky sledují tu hru institucí. A je zásadní mít hodnocení silných a slabých stránek a dokument by byl skvělý, kdybychom věděli, jak nás vnímají nejenom odborníci, ale obyčejní občané, jak vnímají sociální politiku, kterou tvoří evropské instituce. Děkuji a poslední v tomto takhle, paní Harkin. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych ráda poblahopřála autorům této zprávy. Já jsem si to zatím jenom velmi rychle, zběžně prošla jenom pár stránek, ale velice mě to zajímá. Já myslím, že to bude velice prospěšný, užitečný dokument, alespoň co se mě týče. Mám nějaké připomínky a také nějaké otázky. Právě jsme ratifikovali Lisabonskou smlouvu a jedna z věcí, které zmiňujete v tomto dokumentu, je to, že se některé věci zaseknou v radě. A já jsem se říkala, jestli jste se vůbec zamýšleli nad tím, jaký dopad bude mít víc kvalifikovaných většin při hlasování, jaký to bude mít dopad na některé z těchto oblastí, jestli se to vůbec nějak projeví, jestli to bude znamenat nějaký rozdíl, jestli bude snažší prosadit legislativu. Já myslím, že to je velice důležitá věc a bylo by dobré, kdybyste nám k tomu mohli něco říct. Za druhé, hodně se věnujete otevřené metodě koordinace a tomu, že parlament se toho nemusí povinně účastnit. A říkáte, že chyběl, zatím chyběl dostatečný právní rámec, který by stanovil pravidla. A mě by zajímalo, jestli máte nějaké návrhy, návrhy na to, jak začít, jak tento dostatečný právní rámec zavést. A co může udělat parlament? v jakém směru může být parlament aktivní. A také uvádíte, zase se vracím k otevřené metodě koordinace, uvádíte, že relativní, ale závazné minimální standardy ve vztahu k sociálním otázkám a tak dále by byly slučitelné s diversifikací institucí a říkáte, že by to stížilo soft law. Možná byste mohl trošku rozvést, jak to myslíte? Já v podstatě chápu, co máte na mysli, ale možná byste nám to mohl trošku rozvést. Souhlasím s panem Sarkasem. Ano, potřebujeme vyhodnocení agendy sociální politiky, ale nejenom těch nástrojů. Za prvé, jak to funguje, a za druhé, jak to lidé vnímají, protože to jsou někdy různé věci, ale obě jsou velmi důležité. Já předpokládám, že jedna z věcí, kterou bych mohla říct, když se podívám na tu politiku, sociální politiku EU, je to, že to možná začalo dobře, když se podíváme na 70. a 80. leta, my v Irsku někde říkáme, jestli u sociálního modelu je naším vzorem Berlín nebo Boston. Já myslím, že Berlín začal dobře, ale pak se to trošku zpomalilo. Já myslím, že to je celkem jasné z toho, co tady uvádíte. A poslední věc, kterou bych chtěla říct a na kterou se chci zeptat, je to, že uvádíte, že pravomoci parlamentu závisejí na ochotě komise pustit se do určitých věcí. To je zjevná věc pro všechny z nás, ale opakuji, máte nějaké návrhy? Napadá vás něco v tom smyslu, jak bychom mohli naši pravomoc nebo náš vliv navýšit, nebo děláme už teď něco, co by to mohlo zlepšit, nebo co bychom mohli udělat, aby se to posílilo. Děkuji. Děkuji a dávám znovu slovo panu Eichhorstovi. Mnohokrát děkuji za vaše připomínky. V podstatě některé z nich vypadají tak, že chcete další studii. Nicméně já se pokusím odpovědět co nejlépe, nebo je. oba budeme schopní odpovědět. Hodnocení politik, které souvisejí s krizí a nákladů, předneseme v tomto výboru letos na podzim. To bude tady nová studie, na které teď pracujeme. Zabýváme se jak úlohou automatických stabilizátorů, tak těch ostatních věcí, které byly schváleny v této oblasti politiky trhu práce a sociální politiky. A na základě určitých empirických údajů chceme také ukázat, do jaké míry jsou sociální politikou, sociální ochranou pokryty různé typy zaměstnanců. Týká se to třeba dočasných pracovníků, stálých zaměstnanců a tak dále. Já myslím, že to jsou důležité věci. A uvidíme nová zjištění. Otázka otevřené metody koordinace, ta tady zazněla několikrát. Já myslím, že to je klíčová věc jak pro sociální politiky EU, tak pro úlohu parlamentu. Říkal jste to vy, paní předsedkyně, i vaše jeská kolegyně. Samozřejmě to je trošku nad rámec těch běžných rutin, ale zároveň bych řekl, že parlament by se měl vyjádřit už v raném stádiu, měl by se vyjádřit k tomu, co navrhuje komise a měl by se také pokusit ovlivnit ty věci, které zařazuje na program komise. A to také hned v raném stádiu. A to by možná znamenalo důraznější neformální dialog ve vztahu ke stanovení programu s komisí i s vládami členských států. Já myslím, že to je klíčová věc. Otevřená metoda koordinace podle mě nebude jako legislativa, to znamená, že těžko v blízké budoucnosti bude v evropských smlouvách. Pokud je o spolupráci mezi jednotlivými výbory, já myslím, že vy velice dobře víte, jaké problémy máte, takže zvenčí je těžko se k tomu vyjadřovat. Já bych rozhodně očekával, že užší spolupráce zvlášť s rozpočtovým výborem a také s výbory, které se zabývají hospodářskou politikou v parlamentu, by rozhodně prospěla, protože věci, které se týkají vnitřního trhu, také ovlivňují sociální politiku a regulaci, zvlášť na trhu práce. Takže já myslím, že to je klíčová věc. Sociální politika by neměla být izolovanou oblastí. Je to klíčový prvek širších hospodářských politik. A já myslím, že také v zásadě můžeme souhlasit s tím, co říkal pan Mann, co se týče výhod spolupráce a hledání kompromisů mezi jednotlivými aktéry mimo parlament i v parlamentu. Z pohovoru s pozorovateli také vyplynulo, že někdy je lepší zamítnout špatnou legislativu, než schválit neuspokojivý kompromis, jako třeba u pracovní doby nebo u směrnice REACH. Já myslím, že to souvisí s určitými náklady. Takže parlament by se rozhodně měl držet svého stanoviska. Na druhou stranu musí převážit i pragmatismus, pokud je něco skutečnou prioritou a prostor pro kompromisy je omezený, je třeba k věci přistupovat realisticky. Ano, já myslím, že Michael možná něco řekne k agentě 2020. Ano, to se týká Mana. Evropa 2020 obecně řečeno představuje strategii, která se zaměřuje na ekonomiku a růst. Takže se dá říct, že je to ekonomická strategie nebo strategie růstu. A jen obecně se dotýká sociálních otázek, jako je třeba zvyšování zaměstnanosti a omezování chudoby. Takže souhlasíme s tím, co pan Mann říká. Pokud jde o jednoznačně vymezenou sociální vizi u sociálních otázek, to tam chybí v této strategii. Děkuji. Já dám slovo některým dalším, nebo chcete k tomu ještě něco říct, než dám slovo ostatním? Omlouvám se. Co se týče pana Sarkase, jsem velice vděčný za jeho připomínky. I my bychom rádi parlament vezvali k tomu, aby žádal o rovnováhu mezi ekonomickými a sociálními aspekty, jak v legislativě, tak v soft law. Nicméně naše studie nepokrývá to, jaké je vnímání toho, co udělal Evropský parlament nebo Evropská unie za posledních deseti let. Za posledních deset let. To by znamenalo jiný průzkum, především evropský průzkum mezi evropskými občany, Rozhodně mi to stálo za to. Rozhodně bychom se měli kriticky zamyslet nad tím, do jaké míry to, co dělají evropské instituce, oceňují občané, nebo jestli to vůbec vnímají občané. A pokud je to negativní, tak se to samozřejmě musí řešit. A ještě bych se vrátil k jedné z těch věcí, týká se minimálních standardů, mluvila o tom mirská kolegyně. Samozřejmě Evropské unii máme diverzitu mezi institucemi a v členských státech Evropské unie jsou také různé hospodářské výsledky. Já myslím, že minimální standardy, které by souvisely s národním kontextem, by byly jedním řešením, kterým bychom se vyhnuli tomu, že tržní mechanismy se příliš rozšíří, abych tak řekl. To by mohl být realistický přístup, místo toho, abychom se pokoušeli stanovit něco homogenního pro členské státy EU. A některé z věcí, které si zařadil na program Evropský parlament v kontextu obnovené sociální agendy z roku 2008, také ukazují na tyto věci. Potřebujeme určitou flexibilitu na národní úrovni, pokud je o úroveň ochrany, o které se má rozhodnout. Nicméně i toto by mohlo být prospěšné. A členské státy Evropské unie by k tomu mohly přistupovat stejně, abychom se také vyhnuli nějakým mezerám. A příležitostem ke zneužívání konkurence mezi členskými státy. Jak víme, Nedávno se parlament a komise dohodli na omezeném nebo podmíněném právu požádat o legislativní návrhy. Požádat komisi o legislativní návrhy. Z toho jistě vyplývají určité náklady pro komisi. Náklady, které by souvisely s tím, že Evropský parlament má nebo nemá zájem o nějaké nové věci. Jistě znamená to, že Evropský parlament by do jisté míry určoval agendu na evropské úrovni. A já očekávám, že budete dost chytří a dost aktivní na to, abyste navrhli některé z těch věcí, které považujete za nutné a za prospěšné na evropské úrovni. A možná ještě jedna připomínka k této věci. Nesmíme také zapomínat na omezení, která souvisí s budováním kompromisu na evropské úrovni. Někdy je nutné nebo dokonce prospěšné zaměřit se na několik důležitých, ale také proveditelných témat, abychom nenarazili na neochotu Evropské komise a nebo rady. Je třeba posoudit všechny možnosti a také příležitosti a žádosti o legislativní iniciativě třeba pečlivě zvážit. Děkuji. Paní Törenen a pan Moral. Paní Tören, prosím. Tak for studiet. Jeg har heller ikke øh, Øh, děkuji, paní předsedkyně. Já jsem tu studii ještě celou nepřečetla, nicméně děkuji za tu prezentaci. Skutečně je to velmi zajímavé. Hovořil jste o některých věcech, které mě jakožto novou poslankyni po několika měsících dost frustrují. Je tam velká propast mezi kvalifikacemi, totiž vnitřní trh a všechno, co se týká sociálních záležitostí. Já pracuji ještě ve výboru pro vnitřní trh a můžeme to skutečně tam dozvědět. Chtěli bychom tedy určitý konsistentní vývoj v Evropské unii, hospodářské politici, ale v praxi je to velmi obtížné toto prosazovat. A konkrétně jsou je to někdy tak, že sociální politika, hospodářská politika nebo politika životního prostředí jsou někdy bohužel ponechávány stranou. A ta propast, řekněme, v příslušnosti je také zdůrazněna ve vertikálních strukturách komise, je v jednotlivých odvětvích. Mohli bychom například popřemýšlet o tom, jak by se ta propast dala snížit. Potom, pokud jde o roli parlamentu v těch strategiích, v soft law a v těchto iniciativách, tady není skutečně žádná jasné kompetence. Je tady strategie EU 2020. Tady je parlament skutečně ponechán stranou. Minulý týden jsme ve Štrasburku schválili takové dost slabé usnesení. Snažili jsme se, aby to podpořilo co nejvíce frakcí, ale na, výsle- na konci ten výsledek je v podstatě velmi slabý. Ano, samozřejmě komise říká, že už to bylo zohledněno, ale to já chápu, ale moje otázka zní, stačí to a jaký e, dopad to má na ty velké strategie, které budou prosazovány v následujících deseti letech v Evropské unii. Já si myslím, že to dosud ještě nehrálo dostatečně velkou roli, zejména parlament. A pokud to má co točinění s rozpočtem samozřejmě, a měli bychom také myslet na tyto věci a výslovně je říci děkuji. Děkuji, paní Moran. Moran. Merci. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat autorům studie, protože je vždy důležité, abychom se zabývali tím, jak jsme pracovali v období 2000-2010 v rámci Lisabonské strategie. Všichni jsme si vědomi toho, že pokud je o úspěch sociální agendy, tu byl na jedné straně náš přístup, a vnější dopad krize, která dokonale narušila cíle, které jsme si stanovili. A to jasně ukazuje, že ekonomické faktory mají vliv, ať si to přejeme či ne, na sociální politiky, které generujeme. A u té strategie 2020 vidíme jasně, že pokud se nám nepodaří překonat krizi, naše evropské sociální politiky budou křehké a naše cíle obtížně dosažitelné. Ale celkově vzato, pokud je o způsob práce, zazněla celá řada věcí, zejména pokud jde o vnímání občanů, já věřím, že to není předmětem vaší studie, ale je velmi důležité, abychom všichni společně se do toho pouštěli. A já bych chtěla vědět, jak toto ponaučení eh, společně načerpat. Měl by nám zážet na tom, aby skrze sociální politiku, která se dotýká občanů, aby naši spolupčané skutečně vnímali aktivitu Evropy. Je mnohem těžší vlastně dát pocítit činnost Evropy skrze instituce, ty občany nezajímají. Oproti sociálním přínosům, které čerpají z evropských politik. Takže to není průzkum veřejného mínění, jak jste reagovali na poznámku Alessandra, Alejandra Serkase, ale je to spíše o tom, jak dát pocítit evropské otázky našim občanům skrze sociální politiku. To je věc, která se mi zdá velmi důležitá. Tady by mě zajímala vaše reakce. Druhá věc, druhá otázka, kterou si kladu, ta se týká vašich rád a vašeho pohledu na naši schopnost spolupracovat uvnitř institucí a rady, které nám dáváte, abychom spolupracovali i s tou národní úrovní, zejména s národními parlamenty a vládami. V návaznosti na vyjádření kolegyně Turunen, já si kladu otázku, a tady jsem vás neslyšela. Neměli bychom také spolupracovat ještě s další úrovní na, na tom národním stupni což je klíčové pro řízení naší politiky, a to je úroveň regionální. Zdá se mi, že jak bychom, jak máme mít tedy přímý kontakt na tu národní úroveň u hlavních směrů a transpozice evropského práva, tak pokud chceme zajistit návaznost evropských politik a zajistit tedy správné řízení evropských politik, zdá se mi, že regionální úroveň je naprosto nezbytná pro tento úspěch. A o tom jste vůbec nemluvili, ale já bych uvítala, kdybychom mohli provést eh, společně tu analýzu. Já si skutečně myslím, že to vedení by mělo být co nejblíže praxi a terénu. A možná, že toto je také důvodem té odtrženosti Evropy od občanů. Třetí otázka navazuje na vyjádření Tomase Mana. Zcela oprávněně říká, že jsme nepokročili, pokud jde o harmonizaci obsahu jednotlivých kvalifikací a diplomů na evropské úrovni. A budeme moci sepsat libovolný počet strategií 2020 o evropském prostoru, evropské práci a podobně, ale pokud se nám teď nepodaří se dohodnout v 27 o definicích obsahu jednotlivých diplomů, což jde ruku v ruce s definicí profesí, tak naše evropské politiky sociální mobility nebudou úspěšné. Je to samozřejmě těžká práce a jak se nám to může povést. A když se podíváme na politický záměr, a myslím, že jsme se na tom všichni shodli Tedy jakou strategii bychom zde mohli použít, abychom uspěli s touto strategií, protože se mi zdá, že máme opravdový problém, pokud jde o mládež v Evropě, jednání Evropy ze strany mládeže, jejich mobilita, vstup na trh práce a otázka obsahu diplomu, to je věc klíčová pro to, abychom dospěli k tomuto strategickému cíli, který je významný. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní Zimmer a paní Figueiredo. Děkuji za tu prezentaci dnešní a také za ten průzkum, který je uveden v tom samotném dokumentu. Já mohu pouze dát kolegyně za pravdu. Již jsem pět let zde v parlamentu a v tomto výboru konkrétně a je obtížné si udělat přehled, když vlastně já, pocházíme z národní politiky, jak se vlastně polit, sociální politika podporuje a provádí na evropské úrovni. To znamená, musíme mít také určitý přehled o tom, na jakých místech, s jakými místy se musí spolupracovat, když chceme mít ten vliv. V tomto je ta studie velmi užitečná pokud se týká jednotlivých souvislostí a spolupráce mezi jednotlivých úrovní a využití jednotlivých instrumentů, to je potřeba ještě zdůraznit, proto děkuji a myslím si, že je to užitečné. Chtěla bych pohovořit o třech bodech. Za prvé s ohledem na strategii 2020. V roce 95 byl světový summit v Kodani, kde definoval nebo podal rozšířenou definici chudoby. My v, potom prostřednictvím Eurostatu jsme stanovili konkrétní kritéria na boj proti chudobě při konkrétním prosazování těchto definicí, obsahu těch definicí ohledně chudoby a její boji proti chudobě, téměř všechny členské státy mají závažné problémy a omezují to pouze na převody peněz, na poskytování peněz a podobně. Ale z mého hlediska tady to vlastně není dostatečně prosazována ta definice. V popředí zveřejnění dokumentu Strategie 2020 Barozovou komisí předtím se také diskutovalo a poukazovalo na to, že komise plánuje určité akce v oblasti boje proti chudobě. Možná, že jde zde o použití francouzské varianty určitý Encourt Timer. To znamená, využít eh, hospodářský růst na jednotlivé společnosti, ale nejsem přesvědčena o tom, že skutečně bychom měli zůstat u této línie, kterou však považuji za akceptovatelný. Takže otázka zní, zda jste se během zpracovávání této studie zabývali těmito francouzskými zdroji a mohli byste konkrétně říci něco o tom, co se v této oblasti hodlá dělat? Vycházím z toho, že pokud se týká nástrojů, které máme v EU k dispozici, ty samozřejmě se musí posilovat, ale to vy předpokládá, že členské státy s tím všechny budou souhlasit. Mohu prosazovat prakticky nebo měnit něco pouze tehdy, když všech 27 členských států to skutečně chce. Když pokud členské státy s tím mají nějaké problémy, tak potom to není možné. Takže moje otázka se týká ještě dalších instrumentů. Hovořil jste o minimálních standardech, o spojení s národními podmínkami a já se domnívám, že musí být také také možnosti stanovit určitá kritéria k těm vytyčeným cílům, které obsahují samozřejmě určité minimální standardy v souvislosti s národními kontexty a mohly by se také přenést z evropské úrovně na národ do jednotlivých. Hovoří se zde o těch o rozvoji těchto kritériích, která potom budou pro, možná prosazovat také v jednotlivých národních státech a musí být ještě vlivnější v evropské úrovni. Já myslím například na otázku zásobování energiemi, právo na zásobování energií. Znám tu diskusi z Velké Británie například, že 10 disponibilních příjmů z rozpočtu by měly být prosazovány tak, aby zásobování energii, voda, e, topení, teplo, tedy všechno to, co souvisí se zásobováním energií, aby se to financovalo. Když nebudou stanovena takováto vhodná kritéria na evropské úrovni, pak to bude těžší. A Třetí otázka, hovoří se tedy o těch konkrétních nástrojích, které bychom mohli mít k dispozici. Nebylo by tedy rozumné přemýšlet o určitém systému alarmů, upozorňování, když ve členských státech Evropské unie se porušují určitá práva, určité právní normy prostřednictvím určitých právních postupů. A když tedy, zda by tedy pokud se jedná o nějaké instrumenty s cílem v Evropské unii. Například v zimě v Polsku bylo přes 2020 z obětí zimy bylo, došlo k tomu i v Německu. V Německu byly určité iniciativy v oblasti bydlení, že vlastně jsou určité minimální perspektivy, které vlastně spějí k tomu, že více než tisíc lidí je dohnáno k tomu v Německu, že nemohou platit faktury za energie. Čili já si myslím, že bychom mohli mít takový systém určitých alarmů, určitého upozornění, když někde je něco, co nesedí, co nevyhovuje tedy tedy a potom by se vlastně měly ty věci určitým způsobem zregulovat, upravit na národní eh, úrovni, tak aby i, protože to, a to ve všech členských státech, je to samozřejmě téma v Německu a zejména potom v těch určitých státech, jako je Polsko, Rumunsko a tak dále. Děkuji. Děkuji, paní Figarejdo. Dobrý Mnohokrát děkuji. O těchto věcech už se mluví hodně dlouho, už celou řadu let. A podle mě vždycky narážíme na jeden problém, který se neustále opakuje. Za posledních deset let se to ukázalo jasně. Měnové politiky a obecně makroekonomické politiky liberalizace buď na vnitřním trhu, nebo v rámci širších obchodních politik mají prioritu před veškerými ostatními politikami. A přirozeně důsledek je vždycky stejný. Jak to vidíme i dnes, zhoršuje se nezaměstnanost, zvyšuje se chudoba, zvyšují se rozdíly mezi lidmi. A z tohoto důvodu, když se podíváme na sociální agendu, jakou sociální agendu můžeme vůbec v současném kontextu dát dohromady, když nemáme žádné změny na makroekonomické úrovni, nezvažujeme změny obchodních politik, paktu stability, který trvá na tom, že se budou dodržovat pravidla a předpisy. Když žádáme o flexibilitu v určitých oblastech a potom Dochází ke krácení mest, zrušuje se nezaměstnanost, vzniká chudoba. Pořád do kolečka se to opakuje, zvlášť pokud jde o liberalizaci mezinárodního obchodu. To vedlo k tomu, že v několika členských státech, včetně mého, Portugalska, zcela zanikly zásadní produkční obory, odvětví, týká se to třeba zemědělství. Takže já se ptám, jakou sociální agendu v takovém kontextu můžeme mít? Podle mě vůbec žádnou. A na to se ptám. Děkuji. Ještě se vrátíme našich panelistů. Je tady ještě někdo? Dobře, takže pokud je o ty připomínky, některé z těchto věcí jsou hodně složité a upřímně řečeno, Zase se tady objeví určité leitmotivy. Pokud je o vztahy uvnitř parlamentu, ale i obecně, já myslím, že vztah mezi sociální politikou a vnitřním trhem je zásadní. A nejlepší způsob, jak tady dosáhnout rovnováhy, je samozřejmě zintenzivnit spolupráci s členy výboru pro vnitřní trh, ale také se pokusit obrátit na komisi, aby sociální politika nebyla jen jakousi druhořadou politikou, ale aby byla zásadní klíčovou politikou. Protože já bych také řekl, že sociální politika a výsledky v sociální oblasti jsou samozřejmě klíčem pro to, aby jednotlivé státy v Evropské unii vzali za svůj evropský projekt. To znamená, že evropští občané se možná staví kriticky k budování Evropy, vidí to jako něco, co má negativní vliv na jejich pracovní a životní podmínky. Jsou tady tedy širší úvahy z hlediska společenského, ekonomického a sociální politiky mohou eh, pomoct s ekonomickou dynamikou, která je nevyhnutelná v globální ekonomice. A to se týká té poslední připomínky. Samozřejmě eh, v éře globalizace nemůžeme očekávat, že budeme schopni ošetřit všechny oblasti této politiky na evropské nebo národní úrovni. Potřebujeme určitou flexibilitu a to je nutné, protože jinak budou ekonomiky a společnosti v průměru chudé. Takže si musíme být vědomi toho, že musíme využít určité produktivní příležitosti, které se nám naskytají. Nicméně klíčovým prvkem by potom bylo vytvoření určitých národních pojistek na evropské úrovni ve vztahu k těm oblastem, kde by tržní síly neměly hrát hlavní roli, Říká se to třeba sociálních služeb nebo minimální mzdy nebo ochrany minimálních příjmů. A to je zásadní proto, aby lidé přijali sociální a ekonomický systém. O tom mluvila i paní Cimerová. Já si opravdu myslím, že je tady jistě možnost sloučit minimální standardy ve vztahu k národním průměrům s nějakým evropským přístupem, abychom dospěli k tomu, co by měl například každý evropský občan dostat. To rozhodně není problematické z hospodářského hlediska. A nemusí to poškodit ekonomickou dynamiku. Pokud máme omezit chudobu na základě třeba programů na ochranu příjmů, a také bych řekl, že potřebujeme účinné politiky osvěty, vzdělávání a tak dále. To by měla být také věc, které, kterou se budeme zabývat na evropské úrovni. Zmínila jste také situaci v Německu, co se týče těch programů na ochranu příjmů, s tím, že to možná není účinné. To je možná pravda, ale Jedna věc, která je podle mě prospěšná v této oblasti, je to, že v Německu máme ústavní soud, který v podstatě může říct, které věci jsou nebo nejsou slučitelné s ústavou. Nedávno, jak asi většina z vás ví, vydal rozhodnutí o vhodnosti minimálního příjmu v Německu tyto minimální standardy není nezbytně nutné zvyšovat, ale musí to být transparentnější, musí to být jasnější. Takže já myslím, že toto by mohl být jistý přístup. Nejsem si vědom té francouzské diskuze, ale byl bych vděčný, kdybyste mi k tomu něco víc řekli, abychom o tom případně ještě mohli mluvit. Co ještě? To je možná prozatím všechno. Pokud o paní Turunovou, tady bych asi řekl, že je velice důležité propojit jednotlivé výbory, zvlášť u těch klíčových politik, jako je politika ekonomická, politika pro vnitřní trh a sociální politika. A zároveň také v souvislosti s úvahami o rozpočtu. Já myslím, že to je velký důležitý nástroj, který parlament má, sestavení rozpočtu může se zaměřit na sociální politiky. Můžeme tam realizovat sociální kritéria, ale můžeme také vstoupit do intenzivního dialogu s těmi, kdo mají na starosti vnitřní trh. Děkuji. Chce k tomu ještě něco někdo říct z vás, odborníku? Dobře, mnohokrát vám děkuji jménem celého výboru. Já myslím, že to byla vynikající zpráva. Bylo by dobré, kdybyste nám dali vědět, kdy bude hotová ta eh, nákladová analýza sociální politiky. To by bylo také dobré. Ještě jednou vám děkuji. A teď přejdeme ke zprávě paní Cimerové, která se týká snížení chudoby. Je to snížení chudoby? Snížení chudoby a vytváření pracovních míst v rozvojových zemích, dalších postup. Předávám jí slovo, děkuji. Ähm, um- ano, jde o stanovisko našeho výboru pro zaměstnanost ke zprávě z vlastní iniciativy v výboru pro rozvoj. Je, jmenuje se to zpráva o sníže, k snížení chudoby a vytváření pracovních míst v rozvojových zemích. Další postup protože jsem také ve výboru pro rozvoj, tak mám právě příležitost sledovat záměry a vývoj této zprávy včera, která byla včera představena a podle mě by z toho mělo vyplynout, že my jakožto výbor pro zaměstnanost a soci... bychom měli skutečně zaujmout stanovisko k této zprávě, o které si myslím, že je skutečně obsahuje významné součásti. A já si domnívám, že právě z našich zkušeností, co se týká politiky zaměstnanosti, otázek sociální politiky, rozvoje chudoby a tak dále, takže právě bychom to měli eh, přenést v některé návrhy. Já bych chtěla, aby skutečně vedla diskuse o pojmu chudoby jako takovém, protože podle mého názoru je důležité, abychom právě v souvislosti s rozvojovými zeměmi a se sociálním vývojem řekli, že chudoba je něco širší pojem než jen ta extrémní chudoba, hlad a tak dále, lidi, kteří trpí nemocemi a tak dále, ale že i zde v tomto smyslu jde právě o přístup k životu jako takovým. Podle mě toto je výchozí bod a myslím si, že bychom to měli také v našem výboru zdůraznit, že jde o toto jako ústřední bod diskuse a v roce, pamatujeme si, že v roce 95 na samitu o sociálním eh, rozvoji zde byla stanovena konkrétní kritéria. V únoru v příslušném výboru také s ohledem na zveřejnění zprávy o sociální situaci ve světě se právě vedla diskuse znovu o tom pojmu chudoby jako takovém a bylo tam řečeno, že je nezbytné uh, právě do toho pojmu rozvoj chudoby formulovat toto jasněji a zapojovat to do obecné debaty. A já si myslím, že právě jakožto Evropský parlament máme také spoluodpovědnost za to, co se děje v těch rozvojových zemích a jak se k tomu postavíme. A právě bychom to měli formulovat na tomto základě. Potom Týká se to také vlastně převzetí určitých bodů jako Global Jobs Pact, který byl v říjnu nebo v listopadu loňského roku předložen i našemu výboru právě ve spojení s pracovními podmínkami, s slušnou prací a tak dále. A to samozřejmě zde je také požadavek na prosazování těch cíl Millennium Goals, tedy cílů tisíciletí, skutečně zde jsou, my jsme určitým způsobem omezeni. Máme zde také určitý omezený prostor k našemu stanovisku, nicméně bych chtěla zdůraznit ty tři důležité body, které jsou ve středobodu. A já si myslím, že vlastně zde máme celou řadu názorů, které k tomu mohou přispět podle toho, jak kolegové ve výboru se k tomu postaví, jaké, jakou mají představu, jak, s jakými nápady přijdou. To také závisí na tom, jaké návrhy ještě předložím. Například považuji za další významný bod mimo jiné také otázku sociálních, eh, bez systému sociálního zabezpečení, právě zejména, hra, které zejména musí hrát významnou roli v rozvojových zemích a na co bychom se také měli soustředit. 80 všech lidí na světě nejsou pokryti eh, systémy sociálního zabezpečení. Takže tento problém bychom měli jasně zdůraznit. Těším se také na spolupráci s kolegy a kolegyněmi. Máme zde lhůtu do 7. dubna, pokud se nemýlím a potom samozřejmě také budu spolupracovat se stínovými zpravodaji jednotlivých frakcí, se kterými budu ještě mm, hovořit o tom stanovisku a abychom došli co možno nejvíce ke společnému stanovisku a abychom toto vše jasně vyjádřili. Děkuji. Uh, uh, no, paní Sipl zde dnes nemůže být a poprosila mě, abych jejím na, jménem předložila stanovisko. Paní Sipl se domnívá, že paní Cimr předložila velice dobré stanovisko, v podstatě s tím souhlasí, nicméně jsou zde v prvním návrhu ještě určité věci, kde předloží vlastní pozměňovací návrhy, zejména otázka právní a hospodářské situace žen, stejně tak jako problém dětské práce a situace odborů v rozvojových zemích. To jsou pro paní Zipl důležité otázky, které zcela, eh, kde, ve kterých zcela neodpovídá toto stanovisko. Děkuji. Paní Harkin. Děkuji, paní předsedkyně. Paní Majsnerová tady také dnes nemůže být. Já jsem o tom s ní nemluvila, nicméně mám k tomu sama několik poznámek. A znovu si o tom promluvíme se spravodajkou. Opakuji, že souhlasím s tím základním principem. Musíme se znovu zamyslet nad tím, jak uvažovat o chudobě a tak dále. I s těmi návrhy souhlasím zvlášť například co se týče toho pracovního programu Mezinárodní organizace práce. Chápu, co říkáte, snažíte se o to, aby to bylo krátké, máme tady určitá omezení, co se týče počtu znaků. Já bych navrhovala, že byste možná mohla zvážit dvě další věci. Jedna je v tom původním dokumentu od výboru samotného. Je to otázka mikroúvěru. V tomto výboru jsme právě uzavřeli zprávu o této věci abychom podpořili rozvojové země, aby vylepšili přístup k podnikání, například prostřednictvím mikrouvěru, to je velice důležitá věc. A poslední věc, možná bychom tam mohli dát něco o dětské práci, pokud by to bylo možné. Ale obecně řečeno, rozhodně mohu podpořit to, co tady máte. Děkuji, paní Moranová. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci říci, že já tu, toto stanovisko považuji za úplné a vynikající. V jedné věci jsem nenašla, co jsem zde čekala. A to by bylo možné uvést. Já bych si to přál. Otázka postavení žen v rozvojových zemích, které žijí ve specifickém stavu chudoby. Zejména pokud ovdoví, tak přicházejí o veškerá svá práva a v oblasti eliminace chudoby, tedy ty ženy, které jsou nejchudší mezi chudými a díky životnímu osudu se stávají ještě chudšími, toto téma není vůbec v té zprávě posouzeno. Bylo by dobré to připomenout. Děkuji znovu paní Cimerová. Já vielen Dank. Ano, děkuji za vaše připomínky. Jsem skutečně, budu velmi vděčná, když jednotlivé politické skupiny, jednotliví členové našeho výboru předloží konkrétní návrhy, které ráda se jimi budu zabývat a případně je zapojím, nejsme nějak omezení. Samozřejmě, pokud to zůstane v tom rámci, který souvisí s tímto tématem, pokud se týká této předlohy, tak jsem si také vědoma, že určité cílové skupiny tam nejsou zahrnuty. Musíme skutečně se konkrétně vyjádřit k situaci žen, ano. Potom musíme zaujmout stanovisko také k situaci dětí a také starých lidí, zejména v těch rozvojových zemích, kteří, jejich situace se právě je skutečně velmi závažná a měli bychom také zahrnout konkrétní návrhy a podporu. Takže je zde ještě celá škála věcí, které by se měly zahrnout. Moje práce bude potom rozstřídit ty návrhy a potom najít nějaké společné stanovisko v rámci tohoto výboru. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Jistě i já předložím pozměňovací návrhy, které se týkají osob s postižením a starších osob. Lhuta pro pozměňovací návrhy, jak jste říkala, 7. dubna v poledne, schválení 29. ve výboru rozvojový výbor 10. května, na plenárce zřejmě v červenci. Tím jsme dospěli k závěru,